provedli všechny eh, volby a já vám všem gratuluji zvoleným. A čeká nás už jenom jedno hlasování a sice eh, početní složení výboru. Máme tady eh, jako návrh jeden závěr konference předsedů. Kdo je pro tento návrh, prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Myslím si, eh, že to tak eh, bylo jedno vlastně přijato. Děkuji. A tímto přerušuji eh, hlasování, zasedání do 15 hodin.